tady šest návrhů na usnesení, konec diskuze a budeme eh, hlasovat později. A teď tu máme následující eh, diskuzi, která, rozpravu, která se týká porušování eh, práv Bahrajnu a dávám slovo Karlu Štliterovi. Återigen framför ett land. Děkuji. V tomto případě se jedná o zemi, ve které se národ dožaduje lidských práv a svobody vyjádření mírovým způsobem. Ovšem toto mírové hnutí eh, bylo potlačeno násilím. Takový scénář jsme zažili několikrát. V tomto případě jde o Bahrajn. Bahrajn učinil konkrétní opatření. Nyní zde existuje komisář pro lidská práva a jsou vedena vyšetřování. My bychom si ovšem přáli nezávislé analýzy a to, aby e, všichni zatčení aktivisté byli propuštěni. V Bahrajnu není možné vyjadřovat svůj svobodný názor a já nevím, kolikrát to ještě budeme muset na jiných zemích požadovat. Ale um, jsou tady některá místa, která upoutala eh, moji pozornost. Vývoz zbraní z USA byl přerušen a já si myslím, že je důležité, abychom komisi vyzvali, aby se postarala o to, aby byla pravidla pro vývoz zbraní dodržována. Není možné, abychom vydělávali peníze na tom, že budeme podporovat země, které potlačují lidská práva. Vyzývám komisi k tomu, aby pravidla uplatňovala. Mám na mysli také Saudskou Arábii a další země regionu. Vyzývám komisi k tomu, aby kontrolovala vývoz zbraní. To by přece mělo být možné. Lidská práva musí být více chráněna v Bahrajnu. Je třeba odstartovat proces v této zemi, který vyjde vstříc přáním bahrajnského lidu. Není možné, aby se z arabského jara stala zima. Paní Veronik de Kejzer, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. E, pokud si e, někteří myslí, že ve čtvrtek odpoledne nic neděláme, tak já si myslím, že Bahrajn si to myslet nebude, protože vystoupení e, vyslance Bahrajnu a všech ostatních ty o tom svědčí, hovoří o tom, že jsou tady změny a myslí si, že, budeme naše, že naše kroky budou mít kontraproduktivní e, efekt. To vše proběhlo v minulých hodinách a mohli bychom si vyjasnit, oč vlastně usilujeme tímto usnesením. Jde o to, aby práva aktivistů, těch, kdo hájili lidská práva a mírově manifestovali, e, aby byli ochráněni. A Musíme si uvědomit, že už rok od tragických událostí před rokem došlo ke změnám. A já uvedu velmi rychle pouze dva příklady. Ehm, ta je, neza, je, je nezávislá vyšetřovací komise vytvořena eh, králem a zjistili nejrůznější ehm, otřesné podmínky, mučení, umučení k smrti. A to, že ta komise to vyšetřila a hovoří o tom, to je dobré a samozřejmě potrestat vyníky, to už je potom jiná věc, ale budeme to sledovat. Dále, eh, zjistila jsem, že eh, byla vytvořena ze strany BIT, tripartitní, eh, tripartitní výbor byl založen mezi tady pracovníky, zástupci pracovníků a zaměstnavatelů v Bahrajnu a včera dospěli k dobrému závěru s různými tedy podpisy a to jsou všechno pozitivní signály. Možná, že v usnesení o tom příliš nehovoříme a možná, že jsme příliš negativní, ale my přece nechceme jako kupovat zajíce v pytli. Takže já říkám, musíme důvěřovat těm silám, kteří si přejí reformu demokracie a kteří chtějí v Bahrajnu demokracii nastolit, ale zároveň musíme zůstat vdělí a musíme podporovat ty nejprogre... nepokrokrovější síly. Slovo má pan Tenok. Minulý týden jsme si připomněli výročí mírového hnutí, které žádá respektování zá základních eh, svobod a lidských práv v Bahrajnu. A skutečně máme doklady o nadměrném použití síly při potlačení demonstrací. A pak je tady samozřejmě kontroverzní záležitost eh, těch eh, takzvaných, mírov, hm, těch takzvaných mírových vojsk. Ale je pravda, že bahrajnská vláda komunikovala s protestanty a e, s e, stranami. E, a také e, založila vyšetřování, zahájila vyšetřování a vytvořila Ministerstvo pro lidská práva a sociální rozvoj. To je také krok správným směrem, aby základní e, práva byla znovu respektována a obnovená. Toto ministerstvo chce e, respektovat mezinárodní standardy. EKR ehm, vyzývá bahrajnské orgány, aby respektovaly lidská práva a základní svobody, ale aby také umožnili vstup zahraničních novinářů do země a dalších organizací, tak aby eh, trestní vyšetřování, která probíhají, mohla být pozorována i vnějšími pozorovateli a aby bylo možno sledovat také implementaci oznámených reform. Děkuji vám, pane Tanok. A nyní pan Preda. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci přivítat debatu, kterou dnes vedeme o situaci v Bahrajnu, protože se domnívám, že tato země je součástí zapomenutých zemí arabského jara. Před rokem se tu konaly velké demonstrace, ale pokračují eh, represe a skoro nikdo se o to nezajímá. Někteří komentátoři dokonce hovoří o revoluci, kterou všichni, před kterou všichni zavírají oči. A dnešní diskuze eh, to je důkazem toho, že jsme si vědomi vývoje v této země, zemi a porušování lidských práv a že odsuzujeme zejména nadměrné násilí proti občanům a nespravedlivé uh, soudní procesy. Parlament rovněž odsuzuje omezení činnosti nevládních organizací je na čase, aby sliby vlády byly převedeny v nějaké konkrétní skutky. Zejména je, budou důležité výsledky vyšetřovací komise. Veržia, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Existují některé státy, které se těší menšímu zájmu médií a tím pádem veřejnosti než jiné, a to je příklad Bahrajnu. O, eh, když došlo k tuniské revoluci, povstali Bahrajnci, ale narazili na velký odpor, eh, byl, celé, celý protest byl utopen v krvi a to s pomocí saudských orgánů. A já nezdílím optimismus některých eh, kolegů. Kromě slibů stále pokračuje represe. Příkladem je 14. únor kdy eh, u příležitosti ročního eh, výročí protestů došlo k dalšímu, dalšímu násilí. Stále ještě jsou vě, lidé vězněni a to včetně některých obyčejných občanů, kteří pomáhali žurnalistům. Tisíce lidí eh, přišlo o práci, protože se účastnili demonstrací. Stovky studentů nemohou studovat. A pokud vím, tak bahrajnská vláda stále žádá, stále ještě nebyla navštívena zástupcem OSN. Je důležité, aby eh, eh, skutečně eh, určitým způsobem bylo zohledněna také přítomnost amerických sil. Je pravda, že některé evropské státy také cvičí proti eh, polici, policejní síly této země, které pak zakročují proti demonstrantům. ano, Spojené státy přestaly vyvážet do, do země své zbraně, ale je na čase, abychom začali tlačit na evropské společnosti a, a to zejména v těch případech, kdy eh, přišli v Bahrajnu lidé o práci a pořád ještě jim nebylo povoleno vrátit se zpět. Evropská unie však nadále prohlažuje, že hájí demokracie a lidská práva, ale dělá jen málo pro jejich skutečné uplatnění. Děkuji vám. A nyní paní Šake. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, to, že Světové ekonomické fórum letos sponzorovala eh, bahrajnská vláda, ukazuje její eh, aspiraci na to, aby byla brána vážně. Ovšem bahrajnské úřady budou mít důvěryhodnost jenom, když budou eh, cít lidská práva. Tečka ve zemi, která omezuje svobodu vyjadřování a internet a kde lidé jsou vyhazováni kvůli názoru, eh, se nedá podnikat, kde i lékaři eh, jsou před, před, eh, předmětem politických procesů, nelze podnikat. Existuje riziko že eh, vznikne zástupný konflikt eh, i se Saudskou Arábií a Iránem. Evropské eh, orgány by měly vzít, měly stáhnout propuštěné zaměstnance a měli bychom tam přestat vyvážet technologie, které jsou používány na utlačování lidí. Bahrajn ukazuje, se vydává na špatnou stranu historie mm, propuštění politických vězňů, zejména Abdullah Hadiho al-Hamada a Madiho Abu Díba jsou velice naléhavé pro nás. Děkuji a nyní za EPP paní Makovej. V Bahrajnu došlo k násilnému Eh, potlačení demonstrací a situace se stále eh, zhoršuje navzdory doporučení eh, příslušné nezávislé komise a vládním slibu, že se bude držet doporučení, tak se situace zhoršuje. 35 lidí zemřela od března do června loňského ronku a od prosince 2011 opět se vyskytují další úmrtí. Ehm, Bahrajnská vláda musí přestat potlačovat další protesty. Ehm, novináři i lékaři i ehm, další jsou souzeni před vojenskými soudy. Taková persekuce musí být okamžitě ukončena a, a ti, kteří jsou proti spravedlivému procesu, musí být pohnání k odpovědnosti. Také odsužujeme a, i trvalá a, a utlačovatelská opatření v oblasti cenzury internetu, nebo tisíc e, webových stránek zůstává v Bahrajnu blokováno. Tento parlament e, se musí e, silně k, tomu tomuto postavit a Evropská unie musí zvýšit tlak na bahrajnskou vládu, aby dodržela své sliby demokratických reform a vyšetřila porušování lidských práv. Děkuji, slovo má paní Gerd Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Lidé eh, Bahrajnu inspirováni úspěchem a protestů v Egyptě a Tunisku se vydali do ulic eh, a eh, strhli tak vlnu protestů za sebou, která požadu, které požadují, aby byla zavedena konstituční monarchie. V důsledku brutálních útoků přišlo o život 60 lidí. Bahrajnské úřady i nadále eh, potlačují eh, eh, svůj národ, cenzurují média i internet a omezují právo lidí na združování. My požadujeme, aby se okamžitě eh, zastavilo veškeré násilí a aby byly obnoveny základní svobody a aby konstruktivní dialog se eh, společností byl zahájen tak, aby byla eh, nalezena konstruktivní řešení. Děkuji paní Daudenberg a nyní má slovo paní Ojuland. Děkuji, paní předsedající. Bahrajn už prošel výraznými změnami, i když postihlo to hodně nevinných občanů, tak země se už teď reformuje. Ovšem reforma neuspěje, když lidé od povědní eh, za eh, zabíjení bahrajnských civilistů nebudou pohnáni před spravedlnost. Já eh, vyzývám bahrajnskou vládu, aby zrušila obvinění míru milovných demonstrantů a lékařských, lékařského personálu a všech ostatních. Bahrajnská vláda udělala mnoho chyb a ztratila mezinárodní důvěryhodnost a respekt. Neměli by to tentokrát, tedy přijít od to příležitost a předložit reformy směrem k demokracii. Děkuji a slovo má pan Kaminsky. Paní předsedkyně, Mnozí kolegové, jsem hluboce přesvědčen, že neexistuje žádný národ, který by neměl žít v demokracii, nebo nějaká oblast, kde by demokracie nemohla vzkvétat. Proto jsem byl tak potěšen eh, tou vlnou změn arabského jara a byl jsem rád, že tento vítr zavále do Bahrajnu. Lidé Bahrajnu si přáli reformu a vláda slíbila reformy, ale kroky, které pak přijala, byly příliš skromné. skromné. Nestačí to. To, co se v Bahrajnu děje, je nadále velmi znepokojující. Novináři nemohou Bahrajn navštívit, podkopává to důvěryhodnost slibu vlády. Nelze hovořit o demokracii a svobodě za podmínek, kdy lidé, kteří se dopustili eh, vražd, nejsou potrestáni. Pan Paška, děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. V průběhu arabského jara v loňském roce i v Bahrajnu proběhla vlna občanských nepokojů, při nichž ztratili život desítky osob a stovky byly uvězněny. Na žádost mezinárodního společenství král ustavil mezinárodní komisi, Eh, k té nezávislou komisi, která stanovila, že došlo k umůčení pěti osob ve vazbě a že proti míromilovným eh, protestujícím a aktivistům byla použita nepřeměřená síla. Mnoho osob bylo souzených a uvězněných v procesech, které neodpovídaly mezinárodním normám, dokonce ani bahraňskému zákonníku. A tato komise pak doporučila vznik nové vyšetřovací jednotky, která má určit odpovědnost za smrt civilistů a jejich mučení a nezákonné postupy soudů. V tomto úsilí však musíme pokračovat dál. Je potřeba obnovit zároveň sociální konsenzus, zlepšit ochranu lidských práv a usilovat o konstruktivní dialog. Myslím, že je naší povinností i toto připomenout bahrajnskému králi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Paška. A nyní pan Obermeier, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Arabské jaro se bohužel stalo arabskou zimou a světový tisk hovoří o událostech v Sýrii, eh, v Líbii a zapomnělo se také na masakry na koptech v Egyptě a také to, co se děje v Bahrajnu. Eh, tady v podstatě došlo eh, k šítským protestům a o život přišlo více než 45 osob a policie zasahovala slzným plynem. Ovšem nejenom bezpečnostní složky Bahrajnu jsou viny, protože také saudsko-arabské skupiny podporují tento režim a také zasahují do konfliktu. Tím pádem to vede k tomu, eh, že eh, síly eh, současných režimů jsou silnější. Kvůli těm, a má to negativní dopady na reformní proces Bahrajnu, ale vedle toho je tady také naděje, že proces demokratizace v pěti ostatních zemích bude probíhat. To je tím zastíněno nebo ohroženo. Je zde ovšem touha po eh, reformě a eh, to, co se tady děje, ty hrozby by měly být eh, Evropskou unii brány vážně a neměli bychom to ztrácet ze zřetele. Děkuji. Slovo má pan Kelly na jednu minutu. Bahrajn není nejhorší země na světě. Ani nejchudší. Ani nejdemokratičtější. Ani nejzaostalejší. Nicméně to, o čem se dnes bavíme, má velký význam. A doufáme, že eh, naše usnesení může vynaložit další orgán, další tlak na hranické orgány, aby provedly další reformy. Nezávislé vyšetřování je vítané, ale potřebujeme také nějakou implementaci těchto výsledků, jinak to bude k ničemu. Zejména musíme potrestat ty, kdo se dopustili Eh, zločinu A Bahrain musí také ustavit eh, právo svobodného mm, mírového procesu, eh, protestu a ti, kdo byli odsouzeni nespravedlivě, musí být znovu propuštěni a ti, kdo přišli o práci, protože se účastnili demonstrací, musí dostat svou práci zpět. Zejména nesmí být prodáváno vojenské zařízení Bahrajnu. Děkuji vám. Děkuji, pane Kale. A v rámci HDI nyní paní Esaja na minutu. Rova puhemies, turvallisuustilanne Bahranissa on edelleen hyvin. Děkuji. Bezpečnostní situace v Bahrajnu je i nadále nestabilní. Bezpečnostní eh, složky a eh, demonstrující spolu eh, jsou vzájemně ve střetech a v listopadu byla zveřejněna zpráva, která oznámila, že se eh, velmi často používalo mučení na demonstrujících a tyto praktiky pokračují i nadále. A prý tady byla dokonce doporučením, nebo eh, vyšetřovací výbor doporučil určité postupy Ovšem přesto násilí pokračuje. Někteří zadržení jsou opravdu velmi tvrdě mučeni a je zde volání po zastavení demonstrací. Já si ovšem nemyslím, že můžeme pouze přihlížet, eh, jak se to děje. Paní Gomez. Děkuji. Je tady několik pozitivních kroků, především pokud jde o nezávislý vyšetřovací výbor. Tento výbor zjistil, že probíhaly opravdu velmi intenzivní represe během minulého roku a že také reformy probíhají velmi pomalu. Velmi pomalu se napravuje nespravedlnost a křivdy. Zatčení nejsou propouštěni. A minulý týden přijela demonstrace žen z Bahrajnu, která hovořila o tom, e, že e, je zde velký náboženský a jiný nátlak. Proč, když to tak je, tak proč e, nemohou do této země vstupovat mezinárodní novináři? Například Zpravodaj pro lidská práva by chtěl vstoupit do Bahrajnu a sledovat situaci. Zatím se ta situace dostatečně nevyšetřuje, není zde přítomná OSN tak, jak by bylo potřeba a já si myslím, že je nutné zabránit zneužívání eh, situace. Není možné, aby některé země nedodržovali společné stanovisko nebo dohodu a prodávali Bahrajnu zbraně. Děkuji a slovo má paní Nikolaj. Jedna minuta. Děkuji vám. Mám za to, že Bahrajn je typickým případem, co to znamená krok před pod tlakem mezinárodního společenství a pak zase hodně kroků vpřed. Protože Eh, nezávislá vyšetřovací komise předložila eh, výsledky své práce a tato komise jasně říká, že mezinárodní eh, normy nebyly dodrženy v rámci těch soudních procesů. A tak král jmenoval novou komisi, která měla předložit plán reform. Ten měl být předložen 20. března bylo by si zajímavé se na něj počkat, abychom viděli, jestli skutečně existuje v Bahrajnu nějaká politická vůle. Ale pokračování represí a porušování lidských práv a svobod neznačuje, že tomu tak není, proto podporuji toto usnesení. Doufám, že Bahrajn přestane kráčet zpátky. Děkuji, není paní Korola. Kiitos arvoisa puhemies. Otimme lokakuussa kantaa Bahrainin tilanteeseen. Děkuji. Na začátku uh, října jsme viděli, jak se situace v Bahrajnu vyvíjí. Četli jsme si o uh, tom, že lidé, kteří pracují v nemocnicích, jsou zatýkáni za to, že ošetřují uh, zraněné demonstranty. A, a eh, jedná se o, o mírumilovné demonstrace, si připomeňme. Musíme se eh, zaměřit na to, abychom učinili přítrž eh, takovýmto praktikám. Je třeba eh, reform, je třeba řádně nakládat s obránci lidských práv, kteří se v Bahrajnu snaží změnit situaci. Bahrajnský sultán a tamní úřady nás ujišťují, že se pokouší eh, zlepšit situaci v oblasti lidských práv a myslím, že to musíme vnímat eh, pozitivně. Děkuji, pan Repo. Děkuji. Bahrajn. Eh, Bahrajnský lid volá po dodržování základních lidských práv, požadavek lepších podmínek a Eh, lepších lidských práv nejsou eh, rozhodně eh, hrozbou pro orhaňskou vládu. Místo toho, aby vláda zareagovala na tyto rozumné požadavky, i vládní síly pokračují ve své tvrdé linii proti demonstrantům. Nemá smysl používat granáty a sezný plyn proti neozbrojeným demonstrantům. Bahrajn musí skončit eh, s nehumánním nakládáním eh, s demonstranty, eh, novináři a představiteli občanské společnosti. Vláda musí podporovat občanský aktivismus a občanskou společnost. Pokud chtějí učinit přítrž demonstracím, potřebují více demokracie, větší dialog s občanskou společností a více kroků na vytvoření pracovních míst, zejména pro mládež. Děkuji a slovo dostává nyní pan Poslot. Paní eh, předsedající, já znám Bahrajn už 30 let a akorát bych chtěl říci, že toto země byla na dobré cestě a může se zase na dobrou cestu dostat a to navzdory eh, své exponované eh, eh, poloze v předpolí Iránu, na to nesmíme zapomenout. Samozřejmě existují i přehmaty panovnické rodiny a bezpečnostního aparátu a Saudů, kteří se zatím schovávají, kteří by rádi Bahrajn integrovali do svého státu, na to nesmíme zapomínat. Na druhou stranu existuje systematická šítská agitace, eh, která je zvenčí eh, eh, řízena a vede k extremismu zemi. Takže obojí je nebezpečné a naše úloha není zde vystupovat nez, jednostranně, ale zprostředkovávat a zajistit, aby existovala funkční Eh, konstituční monarchie eh, s rovnováhou mezi sunity a šíty, protože jinak eh, i na nás ulpí krev. Už bylo řečeno, že takzvané arabské jaro ve většině zemí vedlo spíše k posunu k extremismu a my se musíme postarat o to, aby oprávněná kritika proti Bahrajnu nebyla zneužita v extremisty. Děkuji a nyní paní Tejn. Vážená paní eh, předsedající, já vítám to, že tento eh, parlament eh, se pustil do tématu porušování práv v Bahrajnu poté, co byl zveřejněn veřejný seznam porušování lidských práv, tak je už 660 mrtvých, to znamená jiné číslo než v našem usnesení. Eh, Přestož řada eh, členských států eh, se k tomu staví mlčenlivě, když se podíváme na reakci v členských státech oproti tomu, co se dělo v Syrii, tak je úplně jiná. A proto alespoň tady v tomto Evropském parlamentu bychom měli uplatňovat stejné standardy bez ohledu na to, o jakou jde zemi. Nesmíme měřit jiným metrem jenom proto, že v Bahrajnu je americká báze a ne ruská, že se tam dodávají eh, americké zbraně eh, a ne ruské a že naše obchodní stáje jsou určitě lepší než se Syrií. Musíme zachovávat stejné eh, standardy v Bahrajnu i v dalších zemích arabského polostrova, pokud jde o dodržování lidských práv. A tím e, jsme ukončili e, e, proceduru pro zapsané řečníky a ještě zapomínám, dostal slovo dáme paní komisařce. Děkuji vám. Paní předsedkyně, poslance a poslankyně, Evropská unie věnuje značnou pozornost situaci na politických práv a základních svobod Bahrajnu a to zvláště od té doby, co vypukly nepokoje v únoru loňského roku. V posledních měsících jsme bohužel byli svědkem eh, nezákonného zatýkání, špatného zacházení a někdy i eh, mučení zadržených osob a eh, soudy probíhají bez zaručení základních svobod a respektování norem. Je stále potřeba zlepšit dodržování lidských práv a je potřeba, aby mezinárodní proces usmíření měl pevnější základy. Evropská odpověď na tuto znepokojící situaci je jasná. Kathy Ashtonová vydala minulý rok eh, šest prohlášení, které vyzývají k respektování lidských práv a zabránění násilí. Několikrát tuto záležitost nadnesla v rozhovorech se ministrem zahraničí Bahrajnu a setkala se dokonce i s králem v dubnu loňského roku. Rada pro zahraniční eh, záležitosti opět zopakovala to tež poselství v dubnu a v květnu. A služba pro vnější činnost a Evropská delegace v Riádu, kteří mají akreditaci pro Bahrajn, se pravidelně snaží navštěvovat bahrajnské orgány a diskutovat s nimi. A rozhodnutí Bahrajnu o založení nezávislé vyšetřovací eh, komise, která měla osvětlit porušování lidských práv jsme přivítali a vláda nyní provádí implementace zprávy, která byla publikována v listopadu. Evropská unie dala najevo ochotu poskytnout konkrétní podporu bahrenské vládě v tomto nelehkém úkolu prostřednicím zajištění pomoci a expertízy. Velice důležité bude implementovat tato doporučení a to rychle je také nezbytné, aby byl zahájen dialog mezi eh, orgány a opozicí. A opoziční skupiny musí sehrát svoji roli v tom, aby eh, to bylo možné, protože v absenci tohoto dialogu nepřichází v úvahu dlouhodobé smíření. Máme naději, že rozsudky takzvaných eh, domácích bezpečnostních soudů včetně těch rozsudků, které byly vyneseny eh, nad eh, lékaři a zastánce lidských práv, budou odvolány. Protože se jim musí dostat řádného soudu před eh, běžnými občanskými soudy, které se řídí domácí i mezinárodní legislativou. Děkuji vám, paní komisařko. A jak jsem vám říkala, trošku předčasně obdržela jsem šest návrhů. A ne, ještě paní Gomez paní předsedkyně. Ještě než přejdeme k hlasování, chci, dát, chci vám dát informaci, že tiskové agentury hlásí útok Etiopie na Eritreju, došlo k zabití mnoha osob a dva němečtí občané byli uneseni. To jsou dvě země, které spolu bojovaly krvavou válku v 90. letech. Evropská unie má v tomto velkou zodpovědnost, protože Evropská unie nejenom, že podporovala jednu z těchto zemí, je to Eti- Etiopii, ale také neodváděla svou práci z hlediska požado- požadování toho, aby obě země dodržovaly hraniční arbitráž dohodnutou před několika lety. Takže samozřejmě to, že to nahrávalo Etiopii. Chci vás požádat skrze vás, aby se paní Ašnová dostavila do parlamentu příští týden, aby nás informovala o tom, co se děje mezi těmito dvěma zeměmi. Děkuji za tuto informaci. A ještě pan posel. Frau Paní předsedkyně, já jsem se právě dozvěděl, že na příštím plenárním zasedání, které začíná kvůli eh, pravoslaveným velikonocím v úterý a trvá do pátku, konference předsedů eh, proti naší frakci většinově rozhodla, že naléhavé otázky budou eh, odňaty z programu. Já si myslím, že to není správné. V těchto čtyřech týdnech do plenárního zasedání se objeví celá řada důležitých věcí, naléhavých věcí a já bych chtěl protestovat proti tomuto rozhodnutí, které překračuje naše pravidla a chtěl bych požádat kolegy z ostatních frakcí, aby si promluvili se svými předsedy, tak aby toto chybné rozhodnutí bylo do dubna napraveno. Děkuji, pane posel. No, ehm, toto rozhodnutí náleží ehm, předsedům ehm, frakcí nebo zkrátka byru, ale my samozřejmě předáme vaši žádost dál. Tím uzavírám diskuzi. Ještě jednou opakuji, že jsem dostala eh, šest návrhů usnesení. Tuto diskuzi není uzavírám.